So, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten heute pünktlich, weil wir nämlich... Vážení, kolegové, máme velmi nabitý pořad jednání dnes, takže bychom hned začali bodem jedna našeho pořadu jednání, respektive bodem sedm, akustický tlak motorových vozidel. Tento bod byl přesunut a také hlasování k bodu 17 posuneme. To je zpráva Karin Kadenbach, která bude posunuta na ráno. A potom máme zprávu Schnellhardt. A zde také vás chci informovat, že dojde k přesunu. Zřejmě nefunguje italské tlumočení. Läuft es jetzt? Ist eine Übersetzung da? Teď se zdá, že už by to mělo být v pořádku. Dobře, takže někdo, pan Ousky se hlásí o slovo. Děkuji vám, eh, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za možnost před vámi vystoupit a objasnit situaci, která se v minulých dnech rozvířila kolem mé osoby a zprávy týkající se hlučnosti motorových vozidel. Jsem tím nejen velmi zaskočen, ale hlavně pobouřen a za celé své působení v Evropském parlamentu jsem se s něčím takovým nesetkal. Dovolte mi nejprve stručně schrnout průběh celé události. Nevládní organizace TNA, sponzorovaná mimo jiné holandskou vládou, a také úzce spolupracující s Judith Merký, stínovou zpravodajkou k této zprávě za skupinu SND, neobvinila, že jako zpravodaj pracují v zájmu automobilky Porsche. Každý z vás, kdo pracoval na nějaké zprávě, ví, že dostáváme velké množství podnětů a informací od dotčených subjektů, lobbystů, národních vlád a nevládních organizací. Já jsem během práce na této zprávě dostal ke konkrétním hodnotám více než 20 návrhů. Součástí zmíněného dokumentu je tabulka, kterou vytvořil pan profesor Hans Martin Gerhard, který pracuje pro Evropské združení automobilových výrobců, automobilku Porsche, ale také se například podílí na panelu OSN zabývajícím se hlučností motorových vozidel. Tato tabulka byla nejlépe strukturovaná, proto jsem ji jako základ použil a do ní vložil čísla, která vytvářela kompromis nejen mezi požadavky NGOs a požadavky průmyslu, ale i těmi napříč politickým spektrem. Chci se znovu teď a tady hrubě ohradit proti všem spekulacím, které za minulé dny směřovaly k mojí osobě proti takovému způsobu spolupráce. Mám sebou čtyři vzhledově totožné tabulky. Jedna obsahuje původní návrh profesora Gerharda, druhý je návrh kolegyně Judith Merkýs, třetí je mnou vytvořený kompromis, který leží někde uprostřed. Ta čtvrtá obsahuje údaje téměř totožné s návrhem poslankyně Merkýs a pod ní je podepsána společnost Transport and Environment. Protože celá situace zašla již příliš daleko, rozhodl jsem se v této věci informovat předsedu parlamentu a obrátit se i na radu kvestorů. Jako úplný vrchol celé této, troufám si říci, záměrně diskreditační aféry jsem zjistil, že někdo vyrobil falešné stránky společnosti Porsche. Společnost Porsche se již od nich distancovala. Jsou to stránky velmi neuměle udělané a z neznámého důvodu v polštině. Na nich je můj životopis překopírovaný zřejmě z Wikipedie, a to s názvem Financen Auto společnosti Porsche. Tímto falzifikátem se zřejmě někdo snaží vyvolat dojem, že jsem placen touto společností. Takové jednání je již daleko za hranicí politického boje a soupeření a daleko za hranicí toho, s čím jsem se za svou politickou kariéru setkal. Rozhodl jsem se podat této věci trestní oznámení na neznámého pachatele. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vysvětlení. My jsme tu zprávu přesunuli z našeho pořadu jednání a ty okolnosti, které nám zde kolega objasnil, samozřejmě budou vyjasněny a musím skutečně přiznat, že je opravdu nutné toto všechno vyjasnit a teprve potom budeme moci na té zprávě pracovat dále. Nemáme zde žádné další přesunutí pořadu jednání. Takže ještě jednou to zopakuji. Začneme nejprve bodem 4, potom bod 18, potom zpráva Gardíny, potom od 10.30 hodin do 12.30 budeme hlasovat. Äh, potom další zprávy Jorgensen, Matias, Sonek a potom Hauk. To je tedy program do dnešního dopoledne, odpoledne, potom od 15 do 17 budeme hlasovat. Potom 2020, Horizon 2020, potom se tím ještě budeme zabývat. Potom obě e, zprávy Štelhat a nově bod 28, který vlastně se týká metanolové aféry z České republiky, který byl nově zařazen na pořad jednání. Takže tolik k pořadu jednání našeho výboru. A nyní zde máme tlumočení k dispozici tedy estonština, malština, chorvačtina. Ta je jen dnes k dispozici 19. září. Máme zde skupiny návštěvníků dnes. Ještě zde, ještě nedorazili tedy. Jsou to hosté Kristl Šaldemóze. By tady měla být tato skupina potom v průběhu zprávy kolegy Soniga. Tady budeme mít televizní tým a potom očekáváme také český zástupce České televize k poslednímu bodu 28 eh, o metanolové aféře. Potom zde máme změnu. Sof, Sofu, Sofu. Je zde kolega Sofokleos z Kypru, který omlouvám se za výslovnost jmén, který vlastně nahradí jiného kolegu jako náhradník, takže blahopřeji a vítám vás u nás v našem výboru pro životní prostředí. Zápis z 20. a 21. června, 9. až 10. července jsou k dispozici, takže myslím, že byste k tomu neměli mít žádné žádné eh, připomínky a tím se už můžeme dostat přímo k bodu jednání čtyři A to je to je usnesení k 18. zasedání konference, která se konala v prosinci. A zde tedy samozřejmě to musíme připravit v parlamentu s rozpravou, kterou budeme mít a potom tak, jak si představujeme tedy, že by Evropská unie tam měla se prezentovat, co se týká tedy politiky v oblasti změny klimatu. Musím říci, že jsem velmi rád, že se nám podařilo hájit tuto rezoluci a že se je jasné i na ohledně konference v Rio, že se jakým způsobem se to odehrálo a já si myslím, že naše strategie by se měla obhajovat jako eh, Evropská unie jako celku také v mezinárodním hledisku. To je vlastně způsob, který je uveden i v přístupové smlouvě. To znamená, to už musíme rozvinout určitou diplomacii v této oblasti. Už jsme podnikli určité kroky se službou, Evropskou službou vnější činnosti a myslím si, že to, tato služba také by měla hrát, no, mohla hrát velmi ambiciózní a důležitou roli v této oblasti. Že to tedy nezáleží pouze na dvou institucích, ale také na Evropské službě pro vnější činnost, aby vytvářela, rozvíjela tuto diplomacii v oblasti energetiky a klimatu co se týká emisí, co se týká hodnot, jsou zde určité teoretické hodnoty, které nevždy se kryjí zcela se skutečností, pak jsou tam určité mm, mezery, které vlastně musí být odstraněny. Máme něco. Samozřejmě máme zde dlouhou cestu v oblasti změny klimatu a my musíme uh, reagovat už dnes, protože známe tu situaci. Musíme tedy mít proaktivní přístup v této oblasti, protože toto je politika na horizont dalších 20 let. Potřebujeme tedy eh, spolupracovat s mezinárodními partnery, abychom pře- zakryli, abychom odstranili tyto mezery. Potřebujeme také názory eh, vědců, odborníků v oblasti abychom vlastně mohli přijímat náležitá rozhodnutí. Máme zde tedy toto usnesení o letecké dopravě a také o e, námořní dopravě. Myslím si, že parlament se zachoval rozumně a že také e, zohlednil, uznal mezinárodní dimenzi, mezinárodní roli těchto e, operátorů a musím také vlastně musíme tedy zaporovat do zapojovat do té debaty mezinárodní partnery, sociální partnery, tak aby i sociální eh, hledisko bylo zapojeno, protože pouze s mezinárodním systémem se nám podaří snížit, redukovat emise, protože zde máme eh, hodnoty o 11%, 89% emisí se, emi, se vysílají někde jinde a proto zde máme ty mezinárodní složky, mezinárodní komponenty, které musíme více zohlednit, více zapojit, aby opravdu eh, tato, eh, abychom dosáhli úspěchu. Dokument, ten návrh usnesení a máme zde také eh, pozměňovací návrhy. Dám tedy slovo Karl Heinzovi, aby nám je prezentoval. Děkuji. Mám Mám zde malý osobní problém. Budu muset odejít, protože jsem si zapomněl brýle. A bohužel tedy. Takže eh, abych ještě vůbec rozpoznal lidi. V každém případě jsem rád, že jsme pokročili už tak kupředu, že už jste vlastně, víme, že tam v každém případě máme určitou platformu, i když ne se vším jsme byli spokojeni, ale je to určitá výchozí platforma, která nám umožňuje pracovat. Sice jsme nepokročili tak, jak bychom si přáli, Dosáhli jsme rekordu v papíru, který byl popsaný ale to, co bychom skutečně měli nebo mohli udělat, to bohužel není až tak dlouhá, dlouhý seznam. Takže si myslím, že nicméně je velmi důležité, abychom se zaměřili na ty relevantní věci, ale samozřejmě musíme zůstat nohama na zemi. Nesmíme zase mít nerealistické cíle. Samozřejmě, že někteří by chtěli uh, selektivní eh, volby, selektivní rozhodnutí, ale pro mě je velmi velice důležité, abychom skutečně eh, dosáhli konkrétních výsledků a mám určité obavy a to je, že mezi prvním a druhý, druhou etapou je určitá mezera, určité, určité ticho, které tam panovalo, že musíme si ještě klást otázky. Uh, je tedy, co se týká konkrétních bodů, tak bych asi tak spontánně řekl, co mě napadá. Já vím, že, že je hodně kritik ohledně CDM. Někteří vlastně by chtěli co se týká klimatické a energetické účinnosti, tak si myslím, že zde je mnoho věcí, které můžeme eh, dělat. Je to eh, velmi široká oblast a je mnoho věcí, které musíme dělat lépe. To je skutečný bod, kterým, by, kterým bych se chtěl zabývat. Druhý bod je to, že u A, A, U, S, myslím si, to je to jsou ty kvóty pro umělé hmoty, hmoty, které se dlouho v Evropě překračovaly a myslím si, že o tom musíme jednat na poslední klimatické konferenci. To byl skutečně takový bod sváru. Polské předsednictví rady v té době nebylo moc flexibilní v tomto ohledu a myslím si, že to musíme ještě vyjasnit a prezentovat naše požadavky Myslím si, že toto je zcela jasné. Jsem velmi rád, když do roku, budu rád, když do roku 2014 eh, předložíme novou zprávu IPCC, protože také zde bylo relativně hodně kritiky, která se na nás nesla někdy i nespravedlivě a myslím si, že v, tom, v této oblasti se jedná o nové navigační trasy a tak dále. Na tom bychom se Eh, mohli shodnout. Věd, vědci nyní se problém klimatických změn stává stále ožehavější. Myslím si, že je to pravda a problémy v Evropě a na celém světě eh, jsou, je to nyní ve fázi určitého, určité deprese. Mám pocit, že to tak je. A samozřejmě ne No, mus, nesmíme ochabnout a nový a je potřeba jednat tak, aby ten nový text panelu byl přijat, tedy svědčím. A už tady mám své brýle, tak to jsem velmi rád. Děkuji, samozřejmě lidské slabosti jsou mi také blízké. Takže nyní to půjde už lépe. Takže tato platforma, kterou jsme rozvíjeli na minulé konferenci, si myslím, že musí být lépe rozpracována, musí tam být jasně řečeno, jak je to vlastně s těmi finančními prostředky. Já bych učinil určitý návrh. Nejen, že jsou zde veřejné peníze, o kterých mluvíme, ale musíme se snažit najít jiné finanční zdroje, jiné eh, investory. Takže capacity building a technology, to jsou také velmi významné body, které v této oblasti musíme dále rozvíjet, co, že technologie, rozvoj nových technologií není bezplatný. To je jasné a samozřejmě eh, to, musíme toto vyjasnit, že i příslušné orgány se do toho musí zapojovat. Transfer technologií, vytváření efektivnějších, energeticky méně náročných eh, spotřebičů, eh, přístrojů, strojů, to je opravdu velmi důležité, které se budou dále prodávat. Chtěl bych poukázat ještě na to, že ten způsob, jakým se probíhá tato konference, nejsem zcela spokojený. Musí, mohlo by se to určitým způsobem korigovat, ale v jednom sále, kde je 179 zemí, společ najít, poda, podařit se, dos, aby se podařilo dosáhnout společného stanoviska, to je opravdu velmi obtížné. Ono je to někdy těžké i v Evropě, když se má 27 členských států rady na něčem dohodnout, tak to je velký problém. A Prostě když někdo tam špatnou náladu řekne ne, tak to vlastně může ovlivnit i ostatní. Takže já bych byl rád, kdybychom z dlouhodobého hlediska se stanovili nějaké realističtější prostředky, abychom opravdu mohli pracovat efektivněji. Chtěl bych poděkovat kolegům za to, že spolupracovali na tom dokumentu velmi intenzivně, velmi, že si kladli velmi an, ambiciózní cíle. Je jasné, že všichni jednotlivé části panelu se toho účastní, jsou, ale podařilo se nám dosáhnout určitých konsensuálních bodů. Jak víte, tak princip vánočního stromku s nějakým seznamem dárků je dobrá věc, je to hezké, ale není to úplně realistické. Důležité je, abychom se skutečně zaměřili na to, co je relevantní. Děkuji a samozřejmě jsem vám dále k dispozici. Děkuji. Teď, jsme, teď si nám udělal dobrý přehled a nyní tedy budeme pokračovat. Thank you, Chairman, and, uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Karlo, Karlo Heinze. Bohužel se obávám, že máte úplnou pravdu. Myslím si, že vědecké údaje v tuto chvíli jsou přesvědčivější, než jsme měli dříve a poukazuji na to, že situace je možná ještě horší, než jsme se domnívali. Takže možná i ty nejpesimističtější scénáře, které jsme měli u minulé zprávy, jsou nakonec snad příliš optimistické. A výsledek, který jsme dosáhli na COP17 minulý rok, nám bohužel vůbec nepomůže. Někteří říkali, že bylo velkým úspěchem Evropské unie to, že se nám vůbec poprvé podařilo, aby některé země se připojily k právně závaznému závazku. Když se na to podíváme ve váku, tak to je pravda. Ale a problém je, že se na to nemůžeme dívat jako na izolovaný fakt. Musíme se na to dívat v souvislosti s časovým horizontem a s tím, jestli nám to pomůže dosáhnout našich cílů. A vypadá to tak, že maximálně v roce 2015 by se museli přijmout globální světové závazky. A e, to, co je nejzaší termín, je v podstatě první možný termín, v harmonogramu OSN. To znamená, to tež platí pro vstup těchto závazků v platnost, to znamená rok 2020. Chceme-li se udržet pod o němi dvěma stupni, tak prostě toto stačit nebude. Víme, že musíme snížit emise CO2 do roku 2020 o 25 až 40 a o 80 až 90 do roku 2050. A pokud toto učiníme, tak máme 50% šanci, že se udržíme po dvěma stupně. Jinými slovy tedy, nemáme ani 50% šanci držet se těch dvou stupňů. A stále více vědců říká, že i dva stupně je možná příliš optimistický odhad ve smyslu toho, kdy začnou působit předpokládané dopady. Takže eh, existuje řada důvodů pro to, abychom tlačili na ještě ambicioznější výsledky. Myslím, že naše usnesení je vyvážené. Soustředujeme se i na určité pozitivní prvky, což je zajisté potřeba. Souhlasím s panem předsedou, který říkal, že se musíme snažit eh, ovlivňovat tuto situaci i jinými prostředky, například eh, klimatickou diplomací Možná to nebude znít úplně korektně, ale v podstatě to, co se stalo s polským předsednictvím za posledního, za, za, během posledního zasedání COP, bylo prostě skandální. Bylo to předsednictví, které zastupovalo svou zemi a své zájmy, nikoli Evropskou unii. A pokud se to bude dít příliš často, tak důvěryhodnost Evropské unie bude klesat. Bude klesat schopnost eh, vystupovat eh, jedním hlasem. proto si myslím, že by z toho měly být vyvozeny důsledky. Ve zprávě říkáme, že je potřeba, aby se do toho zapojoval více Evropský parlament a říkáme to konec konců už několik let. Mnozí měli pocit, že s novou smlouvou už jsme se dohodli, že budeme mít společný postoj. Nestalo se to. Nevím, proč Rada a komise nám neprokážou minimálně takový respekt, že by nás zahrnuli jako pozorovatele. Možná by bylo dobré, aby se komise k tomu dnes vyjádřila, jak je možné, že náš předseda se nemůže účastnit jako zástupce koordinačních eh, schůzek v rámci procesu a konference stran. Děkuji za tu hasinění. Děkuji. Souhlasím s Karlem Heincem Florencem a s Danem Jorgensenem, co se týče toho, co v tuto chvíli říkají vědci. Diskutovala jsem o tom také s nimi a zdá se, že mají velké starosti. Ti, se kterými jsem se setkala, říkají, že chceme-li se udržet eh, dvou stupňů, tedy o dva stupně více, než panovalo na Zemi před eh, průmyslovou revolucí, tak máme velmi, eh, velmi malou příležitost, respektive příležitost, kterou musíme využít okamžitě. Nemůžeme čekat. Nemůžeme zahálet. V letošním roce se více začalo hovořit o tom, že začínají tát eh, ledovce u pólu. První zpráva byla vydána před eh, pěti lety v tomto smyslu. Tehdy se o tom hodně hovořilo v mezinárodním tisku. Tato zpráva hovoří o ještě dramatičtějším odtávání ledovců, ale sdělovací prostředky se tomu tak významně nevěnovaly. Ale nejde ani tak o to, co je na titulních stránkách, jde spíše o to, co se děje v praxi. Chceme-li dosáhnout na mezinárodní scéně pokroku, potřebujeme více jednoty v Evropě. Protože ty zásadní kroky, za nimi stojí Evropa. Mimo jiné je potřeba učinit formální rozhodnutí o tom, kdy začne druhé období závazku z Kyotského protokolu. A k tomu potřebujeme zvláštní rozhodnutí o dalších emisních povolenkách. To je, myslím, dobrým příkladem překážek, se kterými se setkáváme. Rada tradičně přijímá závěry jednohlasně, byť to nevyplývá ze smluv. Dokonce ani před Lisabonskou smlouvou nebylo ze smlouvy nutné přijímat takováto rozhodnutí o mezinárodních vyjednáváních jednohlasně. Po Lisabonské smlouvě to platí ještě méně. Je to tedy pouze tradice? Nebo špatný zvyk chcete, zlozvyk chcete-li? Že se v radě takováto rozhodnutí musí přijímat jednohlasně. Teď myslím, na slunce jasné, že Evropa se nestaví do tak vedoucí pozice, jako by měla a pokud se nezbavíme jednohlasnosti v radě a nezačneme rozhodovat kvalifikovanou většinou, tak jako by to bylo správné, tak se nám to ani nepodaří. Mám jednu otázku na zástupce komise. Jedním z největších problémů je ta gigatunová propast, tedy propast mezi závazky a propast mezi tím, co potřebujeme, aby se globální oteplování udrželo pod dvěma stupni. Poprosím v tomto smyslu o konkrétnější odpovědi. Jolajne, prosím. <clears throat> Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem byl na třech konferencích o změnách klimatu. Jsem se jich účastnil a skutečně to drama, nebo ta drama, ten dramatický vývoj je stále stejný, že tedy ta pří, už samotná ta příprava je velmi obtížná, velmi bolestná. Tentokrát tomu také tak bylo. Viděli jsme, že na přípravné konferenci v Bonu jsme se vlastně nemohli shodnout na postupu ani na obsahu a teď v Bangkoku to bylo o něco lepší, to je pravda, ale čas na nás velmi tlačí. Měli jsme velmi krátké e, časové lhuty na to, abychom se připravili dostatečně na Doha, kde měl být dosažen konsensus a ve článku 3 naše usnesení říká, že máme určité obavy. Mohli bychom to ještě posílit. Máme skutečné obavy že v Doha možná se bude jednat o teplém vzduchu pouze a nikoliv tedy o opravdu té podstatě ochrany proti klimatickým změnám. Co se týká kjotského protokolu, tam už to na to poukázali ostatní, a potřebujeme integritu pro tento protokol a za EU musí být jasné, že z EU se musí počítat, musí se postupovat jinak než za polského předsednictví a ostatními. Musí se, se musíme vlastně jako EU mluvit jedním jazykem. Bude to samozřejmě těžší pro Rusko a Ukrajinu, které nejsou v Evropské unii. Potom nám by komise mohla možná ještě říci, jak, jaké, jaké je nyní stádium jednání jestli v tom kyotském protokolu druhé kontrolní období, jestli to bude pět let nebo sedm let, pro EU by, myslím, to datum 2020 bylo vhodné, protože máme cíle, máme strategii Evropa 2020, takže sedm let by, myslím, bylo konsistentní s celkovou eh, e strategií EU o udržitelnosti a ochraně klimatu. Osta- některé další státy říkají, když by chom si stanovili sedmiletý rámec, tak bychom museli stanovit také vyšší cíle, aby vlastně neměli za, sedm, za sedmileté období to stejné snížení, jako by tomu bylo v rámci časovém pět let. Potom je, je zde vlastně i škoda, že ten cíl 30% snížení do roku 2020 jak si se vytratilo. Odkazujeme na vědu, věci, že by to mělo být 25% až 40%. Bylo i často je to velmi abstraktní a nezavazuje to, ne, nejsou tam závazné věci. Víme, že již teď máme 17, že teď již vlastně do roku 2012 snížení o 17,5%, tak si myslím, že by mělo být možné si stanovit do našeho textu vyšší cíl, ambicioznější. Známe tu historii, ten příběh, jak je to obtížné možné schválit v plénu, ale myslím si, že bychom si měli stanovovat ambiciozní, nároční cíle, náročné cíle, pokud EU neukáže, že je vůdcem, že hraje tu vůdčí roli, tak to potom bude obtížné stanovovat si náročnější cíle. V Doha musí být také konkrétně stanoveno, jak to bude s financováním. Zde je ta situace ještě příliš vágní, ještě trošku tápeme v mlze pokud se týká inovativních finančních zdrojů. Například měla tam být určitá uhlíková daň, zdanění eh, finančních transakcí, obchodo, obchodování s povolenkami. Musí se všechny tyto věci skonkretizovat, abychom tuto mezeru vlastně zaplnili a musí se tam jednat opravdu o konkrétních věcech. Také bych se ještě připojil k tomu, že aby minis, rada ministrů, že by se měla shodnout před konferencí v Doha a ne jak tomu bylo v Cancúnu nebo v, v Darbenu, aby se teprve dohadovala během konference. Měli bychom již mít jasné stanovisko EU eh, e před konferencí, abychom hovořili jednotně, jednotným společným jazykem, abychom tam nepostupovali různorodě, abychom ukázali disciplínu a proto říkám, že je potřeba, aby byl konsensus dosažen již před vlastní konferencí. Dohoda o klimatu 2015 musí být samozřejmě dohodnuta, nemáme moc času na to, do roku 2015 nám nezbývá mnoho času a ještě tam nejsou jasné některé důležité body. Jak řekl kolega Jergensen, opravdu už je to ten nej, zaší bod, kdybychom měli něčeho dosáhnout, takže bychom měli tlačit na to, aby v Doha se již ty eh, konkrétní eh, stěžejní body dohodly. A ještě poslední připomínka, kterou bych chtěl vyjádřit. Katar pozval. Já nevím, jak to předsednictví to prezentovalo, ne, neslyšel jsem o tom, jak se vlastně, jak Katar vystupuje nebo jaké má, jakou má pozici ohledně změny klimatu. Víme z Mexika, jak důležité je, aby předsednictví se jasně vymezilo i v Jižní Africe takže bychom mohli v určitým eh, paragrafem povzbudit, stimulovat nastávající předsednictví, aby se skutečně aktivně zapojilo do přípravy. Děkuji. Máme další řečník, který zastupuje kolegyni Lebranche. Takže prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Bohužel tady paní Lepáž nemůže být. První myšlenka, která mě napadla, když jsem pochopil, že eh, budeme mít eh, další eh, kolo v Kataru, tak jsem si říkala, že to je možná ehm, stejná situace jako v jednání o klimatu. Katar je vlastně země, která na celém světě má největší emise na osobu, na obyvatele. A právě v Kataru se snažíme pohnout s jednáním o klimatu. Takže to je cynické. A doufám, že to nebude eh, proroctví, které se naplní. Vážení eh, pane předsedo, nebudu opakovat to, co tady řekla již celá řada kolegů. Nejsem příliš optimistický o tom, co se stane v Douha, eh, zejména proto, že celý ten objem jednání pro nahrazení kiotského protokolu to bude vlastně probíhat až po eh, konferenci v Douha. Eh, nicméně máme ještě určité cíle, které si tam stanovujeme. Satu Hasi a Jo Joe Leinen už řekli některé velmi důležité věci a já je nebudu opakovat. Myslím, že je důležité eh, nehovořit pouze o evropském vedení na Mezinárodním fóru, ale také o tom, co sama EU dělá a tady si myslím, že můžeme být mnohem ambicioznější, než jsme byli v posledních několika letech. Jedna věc, kterou už říkám několik let, kdy eh, skutečně začneme eh, eliminovat dotace na eh, emise, na znečišťování. Pořád ještě nedošlo k žádnému akčnímu plánu, který by je odstranil. A to je tedy moje otázka na komisi. Kdy uvidíme nějaké konkrétní návrhy v této oblasti? Druhý a již poslední bod z mé strany. Samozřejmě prožíváme hospodářskou krizi, ale to neznamená, že musíme eh, eh, snižovat naše závazky, které jsme v oblasti investic do boji proti klimatickým změnám udělali dříve. Vlastně jsme naplnili pouze 64% našich závazků z posledních několika let. Všichni víme, že ten účet stále narůstá. Když nebudeme eh, konat nyní, bude to ještě horší, budeme potřebovat ještě více peněz v budoucnu. Já bych tedy řekl, že samozřejmě to není jen otázka na komisi, ale také na radu. Eh, Kdy uděláme něco opravdu seriózního, abychom naplnili závazky, které jsme učinili v minulosti? Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dále Rudy. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že tato situace je pro mě, ve mně vyvolává úzkosti, stavy úzkosti. Pokaždé, kdy dojde k určitému pokroku v oblasti opatření, a boji proti vyhlídkám. Nakonec pak konstatujeme, že se situace ještě dále zhoršuje e, například e, ledovce, ledovcová pokrývka e, na polech, která stále více a více mizí. Vidíme, že vlastně to tání je dvakrát rychlejší než to, co se původně vypočítalo. To jsou tedy nejnovější informace. Myslím tedy, že bychom měli od základu celou situaci znovu přehodnotit. Hovoříme o globálním oteplování, říkáme, že je to důsledek eh, skleníkových plynů. Nakonec eh, je jedno, odkud ten skleníkový plyn pochází, protože to pak ovlivňuje klima na celé planetě. A eh, to nám přece ukazuje, do jaké míry na sobě navzájem závisíme. Co to znamená? Znamená to, že musíme eh, vlastně otázku eh, suverenity eh, tady spochybnit, protože jsme-li na sobě navzájem závislí, pak otázka suverenity tady je nahlížena z jiného hlediska musíme jít trošičku dále než za pouhou diplomacii o klimatu. Musíme si klást otázku, co nám umožní pohnout věcmi. Myslím, že je třeba požadovat větší klimatickou spravedlnost prohlášení eh, z Bali s veškerou, veškerým svým pojmem differentiated responsibility eh, nepřineslo žádný eh, další pohyb vpřed. My, jakožto rozvinuté země, odpovídáme za velkou část produkce eh, skleníkových plynů, které již jsou nahromaděny v atmosféře. Od nás tedy je eh, třeba očekávat, že eh, naplníme svou odpovědnost i vůči rozvojovým zemím. Co to tedy znamená? Znamená to, že si musíme položit otázku, jak redistribuovat Eh, povolenky na emise. Země rozvinuté na sebe musí vzít větší část těch nákladů právě vzhledem k tomu, jakou odpovědnost mají za vzniklou situaci. Takže Eh, nemůžeme počítat s povolenkami zdarma. Eh, nebo lépe řečeno, s nimi můžeme počítat pouze v případě, že jde o udržitelné zdroje. Eh, chceme-li o pětinu snížit objem CO2, abychom umožnili naplnění cíle nezvýšení teploty o více než dvě, dva stupně, eh, pak musíme výrazně snížit eh, naše eh, emise. Jestliže zbyde 20%, které budou trvale udržitelné, pak to musí být k dispozici ovšem pro celou planetu a také pro budoucí generace. To by mohlo být zdarma, ale vše ostatní musí být za poplatek. Tomu já říkám klimatická spravedlnost. Tady hovoříme o, o spravedlivém, rovném přístupu pro všechny. Emise skleníkových plynů musí být nazírány tímto způsobem. Je tedy uh, nutné konat proto, aby e, tato jednání dospěla k výsledku. A nemůžeme si samozřejmě dělat nějaké krásné iluze. Buď budeme konat, v rá, seriózně konat v rámci e, klimatické spravedlnosti, nebo dospějeme do katastrofy. Děkuji. Děkuji. Když se dívám na usnesení a na závěry, nemohu se zabránit pocitu, že je to až příliš eh, optimistické, když se eh, opíráme o výsledky z Dorbanu. Když jde o snižování emisí, tak je zcela jasné, že základ vytvořený v Durbanu a v Kyoto 2 eh, to je velice eh, malé, malý výsledek, prakticky zanedbatelný výsledek. Co bylo výsledkem v Durbanu? 27 členských států EU plus 10 dalších malých emitentů a pak eh, rozvojové země, které nemají žádné povinnosti, žádné relevantní povinnosti snižovat emise. Pokrývá to 15 eh, emisí. Eh, takže to, co bylo dohodnuto v Derbanu, by mělo být základem pro budoucnost. Já nemohu sdílet optimismus když eh, tady vidíme postup eh, Ruska, Japonska, Kanady, kdy víme, že velcí emitenti eh, plynů si vybrali jiný přístup. Ne, že by nedělali vůbec nic, prostě si jen zvolili jiný postup ve své klimatické politice. Podle mého názoru to je znamení slabosti eh, evropského vedení. Naši eh, političtí představitelé eh, by měli projevit vedení, leadership, protože Nevidíme tady opravdové vedení ze strany EU při jednáních o klimatu. Náš systém není e, účinný, je e, finančně náročný a neumožňuje e, efektivní snižování emisí. To není dobrá, dobrá zpráva pro podnikatele. Já doufám, že přehodnotíme naše metody a naše strategie. Děkuji. Děkuji. Musíte se prosím omezit ve svých řečnických příspěvcích na dvě minuty. Další má pan Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji spoluautorům za tento návrh. Dnes ráno jsem trošku zmatený, protože ale myslím si, že není zcela správné politicky. V každém případě to není rozumné, abychom vlastně si stanovovali nějaké scénáře jedním nebo druhým směrem. Pokud se nám nepodaří do, dosáhnout toho, já si myslím, že tak se svět nezhroutí, tedy pokud se nám nepodaří jít tou jednou nebo tou druhou cestou. A asi další regiony světa také nejsou úplně připravené podnikat tyto věci a myslím si, že souhlas s, klim, s politikou ochrany klimatu neznamená, že musíme vlastně vyloučit jeden nebo druhý scénář je ještě příliš brzo. Je pravda, že situace je stále dramatičtější a čím dříve začneme, tak tím eh, více, tím větší kontrolu získáme. A ostatní eh, také budou eh, více tím postiženi, pokud nebudeme mít aktivní politiku. Rád bych vás upozornil na bod 15 Zde si vyjasňujeme stanovisko k letecké a námořní nebo lodní dopravě. Otázka je, zda to bude hrát a jakou roli to bude hrát v Doha, to je otázka na komisi. A právě zde, zda bychom nemohli využít tohoto tématu i vůči těm nejchudším státům. A potom je zde to, ta věc 30%. Myslím si, že bychom se měli poučit z, vlastně z, z neúspěchu, eh, kdy se hovořilo pouze o 25%. A já žádám, abychom nehovořili o 30%, ale o určitém kompromisu, abychom mohli více pokročit vpřed. Děkuji. Další řečník na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Evropa je odpovědná za 12 až 15 skleníkových plynů. Největší emitenti se nechtějí účastnit společné deklarace o snížení emisí. Během polského předsednictví, chci připomenout, jsme podepsali závazky, které mají e, omezit zvýšení teploty na maximálně 2 stupně. Polsko také se postavilo za to, abychom o 20 snížili emise v celém Evropě celém světě, nejenom v Evropě. COP17 zatím bylo považováno za úspěch, že bych se pletla. Takže prosím, nepouštějme se do polského předsednictví, protože jsme nedosáhli lepšího úspěchu. Do rezoluce se může napsat cokoliv, ale jestli to podpoří největší emitenti jako Indie, Čína nebo Spojené státy, to je druhá otázka. Já myslím, že se nejprve musíme globálně dohodnout na 20 a omezit emise na 20 Já myslím, že to je velmi realistický přístup, leda, že bych se pletla, leda, že vy eh, víte o tom, že už jsme se dohodli na 25 nebo 30 Existuje určitá nebezpečí, že emise se přenesou do jiných zemí, do zemí, které nechtějí podpořit eh, naše návrhy. Na to nesmíme zapomenout. Zároveň by to znamenalo, že vyvezeme svůj vlastní průmysl s tím, že to zvýší nezaměstnanost v Evropské unii. A jenom tak na okraj chtěla jsem připomenout dánským kolegům, kteří hovořili o špatném polském předsednictví, že Dánsko nás také skvěle neprezentovalo, co se týče šengenského prostoru. Jak říkal pan předseda Schulz, tak 10. června dánské předsednictví skončilo. Děkuji. Děkuji. Dnes je zde příprava na konferenci v Dohané hodnocení jednotlivých předsednictví. To by, na to bych chtěl poukázat. Jako další dávám slovo kolegyni Marice a na, na závěr pan Ouský na dvě minuty. Eh. Děkuji, pane předsedo. Eh, podle našeho názoru předsednictví sehrává svou úlohu a Polsko by eh, určitě bývalo mělo předsedat lépe. A eh, v Kodani eh, Evropská unie také by byla mohla dosáhnout lepších výsledků. Tehdy předsedalo Švédsko, moje země, a také jsme měli předsedat lépe. Konference probíhala v Dánsku, tedy členů EU. A pravda je, že pro Dány nebyla ta situace zrovna ideální. Proč? Protože USA úplně blokovali situaci a Obama nesplnil své závazky. Problém je také v tom, že jsme se dostali do konfliktu s celou řadou zemí, které nejsou ani americké, ani e, členy EU. Prostě jsme se všichni spletli. E, teď zní otázka, jak e, vymést Augiášův chlív, chlév. Asi u otázek oteplování klimatu musíme trošku snížit naše ambice. No, to je ten výsledek, tak to je. Asi nemůžeme zvyšovat další závazky a naše ambice. Na druhé straně ale je třeba alespoň realizovat to, k čemu jsme se zavázali v Dorbanu. E, tady to někteří zdůraznili, Joe Leinen a také e, Satu Hasi. E, to musí být přece ten hlavní bod pro nás na příští konferenci. Stejně tak jako otázky financování eh, dalšího pokračování Kyoto. Nemůžeme nadále hovořit pouze o tom, co bychom chtěli udělat, ale o tom, co uděláme a co děláme. Otázka Kyoto a otázka financování. Eh, musíme také náležitě připravit eh, tyto dva body společně s komisí. A to ještě předtím, než k té konferenci dojde. Chtěli bychom tedy vědět, jak bude přistupovat také komise k dalším partnerům, co má komise v záměru připravit. Jinak by to všecko bylo prostě zbytečné. Děkuji. Maximálně dva minuty. Pan, pan Ousky na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte mi skutečně vrátit se k té zprávě, nad kterou debatujeme. Já bych se chtěl vyhnout hodnocení eh, jakýchkoliv předsednictví a, a vzájemnému obvinování eh, té které země. Já jsem jedním ze signatářů zprávy, nad kterou dnes sedíme, ale přiznám se, že nejsem plný optimismu a nejsem spokojen ani s ní, ani s průběhem Eh, globální klimatické politiky v uplynulých letech. Eh, když se zde zmiňovala roadmapa na Bali, tak jsme eh, všichni se z Bali vraceli s tím, že teď je jasno a stačí jedna, dvě konference k dosažení globální dohody. Víme, že nejenže ke globální dohodě nedošlo, ale další konference, zvláště ta v Cancúnu, balancovala na, na hranici krachu. My jsme nakonec byli rádi, eh, že konference přijala jakousi proklamaci, že jednání vůbec budou pokračovat. Ehm, víme, že my sami, a teď nemyslím jenom jako parlament či výbor, ale Evropská unie jsme udělali prakticky maximum za, za Evropskou unii jako takovou, za, za jednu ze smluvních stran. My jsme přijali legislativu, klimatický balíček, podporujeme obnovitelné zdroje, spustili jsme emisní povolenky, eh, propagujeme technologii ukládání eh, uhlíku a jeho sekvestrace. A na druhé straně jsou tu velcí a narůstající emitenti jako Čína, kteří, kteří do této doby pouze zneužívali eh, CDM jako mechanismus k posílení vlastní konkurenceschopnosti na světovém trhu. Já vidím nejslabší část stávající strategie Evropské unie právě v oblasti diplomacie a té environmentální diplomacie a zřejmě máme nedostatek nástrojů a nedostatek tlaku e, k dotažení naší diplomacie ke konkrétním výsledkům, přitlačení ostatních hráčů na trhu. Děkuji. Vielen Dank. Damit sind wir ans Ende der Rednerliste. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec našeho seznamu řečníků. Dám slovo zástupkyni komise, která pracuje na ředitelství pro, pro strategie v oblasti boje proti klimatickým změnám. Zazněly zde některé otázky ze strany kolegů, takže by na ně měla odpovědět, zejména co se týká vlastní implementace. V Evropě máme někdy určitou schopnost eh, vlastně jak, jakým způsobem tedy pochválit, až do nebe vychvalovat nějaké, nějakou konferenci, anebo naopak říct, skritizovat, říct, že tam nebylo ničeho dosaženo. Takže myslím si, že bychom měli přijmout nějaký uh, další tedy uh, postup, tedy jestli nám by nám mohla komise říci, jaký je vývoj, jaké je stávající stádium, jaká je konkrétní implementace a jakým způsobem my tedy budeme dále pracovat. Ještě bych měl prozbu, to je skoro povinné. Myslím si, že každý předseda to tak dělá, co se týká o plnou integraci tedy zástupců parlamentu. Myslím si, že je vždy eh, důležité, aby se parlament skutečně snažil intenzivně eh, daným tématem zabývat. Bohužel máme ale pouze status pozorovatele, takže nejsme přímo členy vyjednávacího týmu. Možná bych chtěl trošičku tady toto upřesnit. My jsme pozorovatelé, máme status pozorovatele, ale později na tu implementaci vlastní tam budeme potřebovat těch 70 kolegů a kolegyň tady ve výboru a potom parlamentu, aby skutečně to, na čem se rozhodne, aby to bylo prosazeno, aby se o tom komunikovalo ve společnosti a tam budeme potřebovat plnou účast, plnou integraci a takže vás skutečně srdečně, úpěnlivě prosím, aby to tentokrát klaplo. Takže prosím, dávám slovo paní kolegyně. Děkuji. Děkuji za možnost vyjádřit se pár slovy o přípravě na Doha. Všichni si asi uvědomujeme, že Doha nebude průlomovou konferencí. Přesto je potřeba, několika věcí dosáhnout, chceme-li, aby se posunuli dál mezinárodní vyjednávání o klimatu. A myslím si, že v Doha je potřeba dosáhnout zhruba pěti věcí. Za prvé je potřeba pokračovat s kjotským protokolem, druhým závazkovým obdobím, které musí začít na začátku roku 2013. Také musíme uzavřít akční plán z Bali, kde jsou ještě některé nedojednané a nevyjasněné záležitosti, jako třeba nové tržní mechanismy, ale také důležitá otázka samotného praktického provádění, ne na straně Evropské unie, ale i na straně ostatních partnerů typu Číny, Spojených států, Ruské federace, Indie. Ti se podle úmluvy zavázali k určitým cílům a je potřeba se postarat o to, aby je i splnili. Platforma z Durbanu, to je třetí bod. Tady je důležité vytvořit jistý rámec pro vyjednávání, které má proběhnout během nadcházejících tří let na základě koncensu. V Bonu se nám toho příliš mnoho nepodařilo, v podstatě jsme bojovali jenom o pořadu jednání, ale je potřeba říci, že diskuse v Bangkoku byly v tomto smyslu konstruktivní a začíná už se rýsovat eh, a pracovní plán minimálně pro rok 2013. Za čtvrté, existuje velký rozdíl v ambicích. K tomu odkazovali mnozí. Pravda je, že po Durbanu eh, jsme nedrželi tempo, které by nám umožnilo dosáhnout snížení globální teploty pouze o 2 stupně. Chceme-li navýšit tyto ambice, tak narážíme na určité geopolitické skutečnosti, na určitá omezení, eh, například ze strany Spojeného státu. V Doha zatím ještě nebude zvolená nová vláda, takže následně nebude možné navýšit eh, závazky. Tady apelujeme hlavně na ty strany, které zatím nic nepřislíbily, a to platí pro zhruba 100 zemí, které v rámci Cancúnu a Kodaně neučinili žádné závazky, tak na té apelujeme, aby je učinili. A myslím, že bylo řečeno také, že Katar je jednou ze zemí, která zatím žádný mezinárodní závazek nepřijala. Nicméně existují další země, pro které platí to tež, například Malezie, Tajsko, Větnam, znamená nové, nově rostoucí ekonomiky, které mají dopad na klima, ale neučinili žádné mezinárodní závazky. Za druhé je potřeba se dívat na doplňková opatření. Tady se například zabýváme možností postupně ukončit subvence pro fosilní paliva. Je to iniciativa G20 a pokud by se dala rozšířit na další země, tak by to mohlo na pomoci snížení emisí. Existuje další program týkající se fluorovaných plynů černého uhlíku, boje proti odlesňování. Toto všechno by mohlo přispět k eh, uzavření eh, toho rozdílu mezi ambicemi, které máme a které potřebujeme. A pátý bod financování v oblasti klimatu. Tady stále ještě máme závazek eh, nenaplněný z roku 2012 Evropská unie se zavázala k určitým prostředkům za rok 2012 a musí tento závazek skoraně naplnit. Také jak to bude vypadat v roce 2013 a 2014. Parlament bude rozhodovat o rozpočtu Evropské unie na rok 2013 za pár týdnů. A pokud vyšleme signál týkající se financování klimatických politik, tak by to mohlo v Doha pomoci. Potom bylo ještě zmíněno pár dalších bodů. Přebytek jednotek a kyotský protokol. To je velmi rozporuplná otázka mezi členskými státy. A je to důležité rozhodnutí, pro životní prostředí, rozhodnutí, které musí padnout v Doha. Chci potom připomenout ještě další věc. V Evropské unii jsme se již rozhodli, když jsme přijali energetický a klimatický balíček, že tyto a jednotky navíc nemohou použít evropské státy k naplnění závazku podle evropské legislativy. Jinými slovy, tedy Evropská unie se snažila pojmout toto téma i v rámci toho 20% balíčku. Další věc. Mechanismus pro ekologický vývoj. Tady ani tak nejde o způsobilost anebo pokračování CDM během nadcházejících pěti let, jako spíše o to, že není dostatečně vyvážená poptávka a nabídka. CDM se obchoduje, povolenky se obchodují za zhruba 2 euro, protože máme na trhu spoustu kreditů za snižování emisí, z čehož vyplývá, že tento mechanismus byl velmi úspěšný, ale už není příliš velká poptávka po těchto jednotkách a následně se snižuje cena. Takže jsou to opravdu zákony poptávky a nabídky Eh, za stranu komise chci říci, že se tím zabýváme především v rámci systému ETS. A chci připomenout, že to je rozhodnutí, které Rada a parlament mohou učinit, rozhodnutí, kterým eh, mohou znovu nastolit tuto rovnováhu. Potom jste se ptali na diplomacii v oblasti klimatické politiky? To je důležitá otázka. V druhé polovině roku především. A především, když se podíváme na to, eh, jak mal, eh, malého počtu výsledků jsme dosáhli během první poloviny roku. V New Yorku se setkají zástupci největších ekonomik příští týden a je potřeba eh, aby jsme tam důrazně vystoupili v polovině říjnu. Proběhne předběžné zasedání v Soulu, přípravné zasedání v Soulu v Koreji. Další otázka je, jestli katarské předsednictví musí být v této oblasti aktivnější. O tom rozhodně budeme s katarskými protěžky jednat. EIS a diplomacie v oblasti klimatické politiky. Tady úplně souhlasíme, velmi jsme spolupracovali s kolegy z EIS. Chceme využít eh, sítě delegací Evropské unie po celém světě. Především po Radě ministrů životního prostředí, která rozhodne o mandátu k vyjednávání. Chceme, aby našim partnerům bylo zcela jasno, v tom smyslu, čeho chceme dosáhnout v Doha a kterým směrem se chceme ubírat. A nakonec, nakonec bych se chtěl vrátit k jedné otázce, která vždy zazní, když hovoříme o přípravě této konference, otázce týkající se účasti Evropského parlamentu. Za Evropskou komisi bych chtěl říci, že i dále budeme zapojovat Evropský parlament a delegace Evropské unie. Každodenně vám komise bude poskytovat briefing v rámci segmentu na vysoké úrovni. Uvědomujeme si, že co se rady týče, existují určité institucionální problémy, ale za komisi vás chci ubezpečit, že se budeme snažit ze všech sil, abyste vždy přesně věděli, jak se vyvíjí vyjednávání. Víme, jakou roli máte v rámci implementace. V určité chvíli začne druhé závazkové období a začne se hovořit o ratifikaci protokolu. Budou muset být předloženy návrhy v tomto smyslu jak Evropskému parlamentu, tak Radě. Jinými slovy, budete i zde hrát důležitou roli. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zodpovězení otázek hrajeme vždy důležitou roli a doufám, že tomu tak bude i v Doha tentokrát 26. září ve 12 hodin je mezní lhuta pro předkládání posměňovacích návrhů. Ve výboru potom budeme hlasovat 6. listopadu a na plenárce je hlasování naplánováno na listopadovou plenárku. Musíme Potom ještě mluvit o, diskutovat také o otázkách na radu a na komisi, takže kdo souhlasí, budeme o tom hlasovat. Zvedněte prosím ruce. Dobře, takže tak to budeme postupovat. Mě, mám zde určité požadavky nebo otázky. Jsou zde eh, zástupci televizního vysílání, jak již jsem to řekl na začátku. Je zde televize e- Europa Evropa, satelit Arte i polská televize TV 24. A zvuk potom mohou e, vlastně použít z webstreamového, z internetového vysílání, protože se to vysílá na internetu. Pan Frody mluvil o workshopu 3. října, na který se bude konat, takže jste srdeční, srdečně zváni. Tím vlastně končíme bod 4 našeho pořadu jednání a dostáváme se k bodu 5. Elizabeta Gardini zpráva a dávám tedy slovo zpravodajce, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. Vzhledem k tomu, že už nemáme mnoho času na diskusi tohoto důležitého bodu. Nebudu tedy se zabývat eh, podrobnostmi. Eh, vážení kolegové, chtěla bych eh, připomenout, o co tady jde. Hovoříme o bodu, který se velice týká evropských občanů. Podle mého názoru Eh, dokument komise je velice dobrým základem, velice dobrým výchozím bodem. Proč? Protože eh, komise eh, vychází z toho, jaké jsou obavy členských států. Zbývá ještě pár drobných problémů ze strany Rady. Chtěla bych říci, že jsem velice dobře spolupracovala s dánským eh, předsednictvím, také s nadcházejícím, tedy nově ustaveným kyperským předsednictvím a také s komisí. Myslím, že potřebujeme parlament, který respektuje svou tradici, to znamená, který se eh, projeví jako statečný parlament, eh, jako parlament, který učiní krok vpřed. Parlament, který prohloubí dále diskusy a upřesňuje body, které trápí členské státy. Existuje již návrh zprávy, který máte k dispozici. Dokument upřesňuje, co si myslím a jaká je moje pozice. Potřebujeme účinný nástroj, a současně také pružný nástroj, který nám umožní reagovat na eh, katastrofy. Eh, například eh, také v souvislosti s klimatickými změnami, o kterých právě jsme diskutovali, bohužel frekvence i závažnost přírodních katastrof bude narůstat. Statistiky ukazují, že evropští občané v této oblasti si přejí více Evropy, aby bylo možné na takové katastrofy reagovat. Hovoříme tedy o solidaritě, ale chceme také e, uklidnit členské státy, že je respektována i subsidiarita, protože tato oblast stále zůstává v pravomoci členských států, ba dokonce tedy národních států, ale dokonce v některých případech i na regionální úrovni. E, jistě je možné doporučit více koordinace a více solidarity. Jsou tady určité zdroje, které jsou k dispozici a které můžeme sdílet. Potřebujeme učinit krok vpřed. Za posledních deset let, myslím, se učinilo mnohé, jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU. Došlo k lepší spolupráci mezi státy tato spolupráce se stále rozrůstá a stále zlepšuje. To konstatujeme také v rámci pilotních eh, programů, projektů, které se opírají o eh, stejná pravidla jako ta, která jsou v dokumentu o civilní ochraně a ukazuje se, že mohou velmi dobře fungovat. Tak tedy, důležité nyní je, aby byl parlament eh, odhodlaný konkrétně reagovat na tuto věc, v kterou čekají všichni kolegové. Tím končím a vyslechnu diskusi kolegů. Jsem vám k dispozici, abychom mohli dále pokračovat eh, v diskusi eh, ve schůzkách na toto téma. Děkuji. Um takže v 10.30 musíme přesně začít hlaso- s hlasováním, protože dneska máme hlasovací maraton před sebou, takže vás prosím, aby ti z vás, kteří se přihlásili o slovo, opravdu velmi zestručnili. Mám zde tedy již seznam řečníků, kteří se hlásí stínovi zpravodajové, potom Satu Hasi, kolega Matias, Anna Rozbach, Ropan Rossi, kolegyně Zomr. Ano, ale nejprve nejste, vy nejste stínová zpravodajka, takže jako první uděluji slovo stínovým zpravodajům. Potom zde mám ještě další kolegy Zebr. Zapomněla jsem na, ještě na někoho, na kolegu Šnevhat. Všichni ostatní už jsou na seznamu řečníku, takže prosím, musíme omezit řečnickou dobu na minutu 30, minutu a půl pokud bychom měli potřebu více diskutovat, tak můžeme potom zorganizovat ještě další eh, debatu. Takže nyní kolega Gyně Estrela. Děkuji, pane předsedo. Také já se budu snažit být stručná. My už jsme to řekli i zopakovali že si myslíme, že tento návrh komise je velmi vítaný, e, protože e, počet katastrof na celosvětovém měřítku se stále zvyšuje a má to velké důsledky e, pro oběti. A přináší to samozřejmě také hospodářské ztráty. Myslíme, že je důležité rozvíjet politiku prevence a mít Eh, politiku zvládání krizí v členských státech EU. Návrh komise jde směrem zjednodušení, flexibility a účinnosti. To je velmi důležité. Chtěla bych uvést příklad pilotního projektu pro vytvoření Eh, rezervy leteckých eh, kapacit používaných v boji proti lesním požárům. To je pokračující úsilí. Lesní požáry se týkají především jihu Evropy a jsou zde velmi nepříznivé klimatické podmínky, které často postihnou současně několik zemí EU, což znamená, že je o to těžší Eh, zvládat tyto situace. Je tedy důležité mít určitou rezervu takových leteckých prostředků, které by podporovala EU. Mechanismus eh, civilní ochrany byl vytvořen proto, že velká katastrofa může znamenat, že bude obtížné reagovat v rámci jedné země na takovou katastrofu. Země nemusí být sama schopna eh, čelit katastrofě. Chtěla bych ještě dodat, že e, litujeme, že je v radě blokující menšina, která se domnívá, že návrh komise nerespektuje princip subsidiarity. Evropští občané jsou pro evropskou politiku v oblasti civilní ochrany. E, přejí si, aby se vytvořily mapy pro zvládání rizik, a tady by všechny státy mohly reagovat na takovou katastrofu. Um, Děkuji. Především chci poděkovat za návrh zprávy, který obsahuje několik důležitých bodů a zlepšuje stávající text. Souhlasím také s tím, že to je důležité pro eh, občany. Já sama pocházím ze záplavové oblasti, je to pro mě důležité. Je potřeba, aby se rada zabývala touto právní úpravou. Eh, řada zpravodajových eh, eh, pozněvacích návrhů situace zlepšuje. Například morální hazard, pozněvací návrh 1 a podobně. Vytváření dalších stávajících regionálních propojení a podobně. Také chci podpořit pozněvací návrh paní Gardiny týkající se článku 5, konkrétně srovnatelnosti u plánování řízení rizik. To určitě může přispět a potom také přivítám kroky eh, směrem k minimálním standardům. Potom ještě existuje několik oblastí, které bych ráda nechala zlepšit. Já vím, že to musí být dobrovolné, s tím souhlasím, ale ráda bych, aby členské státy vysvětlily své důvody. V několika případech se dovedu představit, že tam budou takovéto důvody a neměl by být problém takovéto důvody předložit. A myslím si, že by to umožnilo Evropě lépe reagovat na katastrofy. Dále, co se týče finančních ustanovení, tak bych ráda, aby eh, ty poměry odpovídaly návrhu komise. Děkuji, Satu Hasi má slovo na minutu 30. Není k dispozici, dobrá. a na rozbach na minutu 30. Tak, gruppen støtter forslaget den overordnede idé om... Děkuji. Nejprve souhlasím s tím základním pojmem, jehož cílem je integrovat rizikové řízení na analytickém základě. Jsme určitým způsobem zdrženliví v určité subsidiaritě, která je obsažena v tomto návrhu, ale souhlasíme s pozměňovacími návrhy zpravodajky, které zdůrazňují prvořadou odpovědnost civilní ochrany Evropské unie, která vlastně vlastně patří do působnosti národních států a nikoli v Evropské unie. Evropská unie využívá článek 196 který eh, předpokládá, že civilní ochrana by měla podporovat členské státy. Obáváme se, že některé části návrhu eh, obsahují povinné požadavky ze strany členských států a automaticky vlastně to navrhu, to porušuje, narušuje článek 196 smlouvy. Člány by, státy by měly mít možnost vlastně spolupracovat při e, zpracovávání plánu. Předem by měly identifikovat e, ta rizika ze strany odborníků, kteří by měli být k dispozici v co nejkratších lhůtách podle článku 9, stejně tak e, být schopni reagovat v urgentních situacích. Ale jsme poměrně skeptický, pokud jde o tento postup. Ano, možná bude nezbytné Eh, získat kolektivní pomoc od Evropské unie, ale musí být ty podmínky jasně a přesně definované. A tak, aby vlastně tato eh, situace neměla dopady na rozpočty a nemělo by to bránit národním státům přímo spolupracovat mezi sebou, tedy mezi jednotlivými národními státy. Naše frakce se domnívá, že tato pravomoc poskytnout, no, při, poskytnutá komise, že se zdá být zasahováním do věcí národních států, zatímco regionální a, národ, a místní úrovně by také měly zasahovat. Předkládáme celou řadu pozměňovacích návrhů, které zohledňují naše obavy. Kolegové, já vám připo- opakuji, že se musíme omezit na jednu a půl minutu. Uh, Skutečně máme zde velmi dlouhý eh, hlasovací seznam. Doufám, že jste si všichni vzali hlasovací karty. Takže další na seznamu máme kolegyni Zomr, minuta 30 a potom kolega Juven. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce. Pova- je velmi důležité, abychom si uvědomili, že odpovědnost za ochranu před katastrofami vlastně závisí na národních státech. Evropská unie má podporovat ta, tuto spolupráci a doplňovat činnost eh, nebo podporovat činnost národních států. V rámci návrhu komise si myslím, že to mohlo být ještě více zdůrazněno v tom eh, textu. A například i to, že odpovědnost členských států nebo že národní státy mají odpovědnost, aby si vytvořili kapacity. Musíme zde vyplnit určitou mezeru. Dva příklady, které nezapracovala kolegyně Gardíny je zde článek 6, povinnost vytvoření plánu rizikového řízení a schopnost určitého srovnání těchto plánů, ale neměly by to dospět až do harmonizace. Ty plány by měly být jako základ pro určité cíle, pro to, aby se ta mezera zaplnila. A článek 11 tady je vlastně dobrovolné eh, spojování těch kapacit, což eh, jakoby se zdá, jako kdyby už šlo o nějaký závazek a ne na dobrovolné bázi, což si myslím, že není správné. To by mělo i nadále zůstat v kompetenci členských států. E, myslím si, že neměli bychom eh, vytvářet nějaké eh, <clears throat> precedenci. A měli bychom také usilovat o to, aby státy si mohly sami rozhodnout o tom, jaká pomoc vlastně bude požadována, nebo nemůžeme zde vytvářet nějaký nátlak ze strany komise. Děkuji kolega Juvi, potom Ju, Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já blahopřeji zpravodajce za její práci, kterou si myslím, že je vynikající a myslím si, že eh, bychom neměli se uzavírat, hrát si pouze na národním písečku. Je to zpráva, která nám naopak umožní jít k vytváření evropského národa. Já se omlouvám, že budu mít technický bod a potom obecnější. Ten technický bod, myslím si, paní zpravodajko, že bychom mohli využít této zprávy a zdůraznit, že schopnost reakce Evropské Evropské unie by měla být založena také na těch ultraperiferních, těch nejvzdálenějších regionech, tak aby byly operativnější. Ale kromě toho, to není ani tak technická záležitost, ale spíše politická, aby protože se zde jedná o kolektivní eh, závazky, aby ta, a to je to vlastně budování té civilní obrany, aby vlastně Evropská unie měla tady tu hrdost evropskou, aby se společně udělala velká věc, aby vlastně lidé byli hrdí na to, že patří k nějakému společenství, to znamená k Evropské unii, jinak si myslím, že zpráva paní Gardíny ta civilní e, ochrana Unie, že bychom to měli pouze zdůrazňovat, to směřování k evropskému národu. Děkuji, Richard Zebr. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajce. E, myslím si, že zpráva je e, vyvážená. Rád bych řekl, že kompetence musí být tedy na státech národních, ale je naše odpovědnost postupovat tak, aby ty eh, eh, mechanismy ne byly propojené, byly interoperabilní. Je pod, občané chtějí, aby vlastně ta Evropská unie byla taková, že když v jednom státě nastane nějaká katastrofa, nějaká kritická situace, abychom si pomáhali tedy. A proto je důležité, aby ta koordinace na evropské úrovni existovala možná i v rámci eh, výměny nějakých eh, osvědčených postupů. Pokud se týká civilní ochrany. Tady jde vlastně, myslím si, že musíme dbát na to, Evrop, aby se tlačila Evropská komise a národní státy na to, aby směřovali k větší spolupráci, k větší koordinaci a myslím si, že paní Gardini to velice dobře zohlednila ve své zprávě. Děkuji a na závěr pan Schenhardt. Ano, Děkuji. Já bych také chtěl poblahopřát eh, zpravodajce. Je to dobrá zpráva, která je nám překla, předkládána, ale chtěl bych pouze zdůraznit, že již asi 15 let, už mnoho let se hovoří v Evropě o takovém společném mechanismu. A když přemýšlím do minulosti, tak eh, vlastně eh, může, musíme si říct, že ve skutečnosti se příliš mnoho neudělalo že eh, takové společné mechanismy příliš neexistují. Možná to existuje na bilaterální úrovni a komise se staví, sta, snaží vždy vytvořit určitý rámec a to považuji za důležité. Nikdo nepopírá, že řešení krizových situací musí být v rukou národních států, ale když nějaký stát, tedy eh, vlastně kdybychom dosáhli určitou, určité koordinace mm, v takových případech, tak si myslím, že zde musí eh, být určitá možnost, eh, určitá platforma pro koordinaci toho, aby národní státy poskytly ty prostředky do toho systému. Pokud se týká financování, já si myslím, že to mohlo být eh, na úrovni různé, až 100% podle mě. Je to příliš přehnané, ale příliš vágně formulované. Eh, například v některých případech to bude 100 financované, například když to jsou věci, které bude požadovat komise. To nelze eh, vlastně si říci, že nějaká, nějaký stát to bude koordinovat eh, pro ostatní. To by bylo velká byrokracie. Děkuji. Musíme se držet eh, opravdu řečnické doby. Ještě jednou, kolegové, zkontrolujte, zda máte hlasovací karty. Prosím, paní Gardíny, velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Je opravdu škoda, že jsme neměli možnost zde v našem výboru to téma trošku hlouběji prodiskutovat. V každém případě neformálně budeme v práci pokračovat, tak jako to bylo již v posledních měsících a budeme moci dodržet časový harmonogram. Protože kdybychom oficiálně v diskusi pokračovali, byli bychom museli to, toto téma odsunout. Já jsem velice pozorně poslouchala všechny řečníky, kteří vystoupili v diskusi. E, to myslím, že opravdu velice všechno dobře zapadalo do toho směru, kterým se ubírá návrh komise. Možná e, Jedna věc by mohla trošku zneklidnit a to je status quo. Status quo si tady opravdu dovolit nemůžeme, vzhledem k tomu, před jakými velkými významy, výzvami stojíme. Všem velice děkuji, těším se, že budeme v práci pokračovat. Děkuji zpravodajce. A nyní máme eh, časový harmonogram na předkládání posměňovací návrhy, stanovený na 2. října v 10 ve 12 hodin, bude potom pát, 5. potom v listopadu bude, bude diskuse a 28. 29. listopadu budeme hlasovat o tom. Na plenárce ta zpráva bude předložena v lednu 2013, kdy o ní budeme hlasovat. Tím tedy ukončujeme tento bod jednání a přímo naskočíme do hlasování. Ještě bych chtěl zopakovat pořadí pro kolegy. Bod 6 hlasování, Palecky zpráva, potom Sonikova zpráva, potom Kabenbach, Jorgensen, Matias a Hauk. Tak to v tomto pořadí budeme hlasovat, tak abychom věděli, v jakém pořadí tedy. A jako první tedy začínáme se zprávou kolegy Paleckise. Kolega je dokonce tady také. Začneme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 64, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Takže elektronicky kontrolujeme 64. Eh, Všichni hlasovali? Končím hlasování. 24 pro, 23 proti. Pozměňovací návrh je tedy tímto schválen. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 14. Kdo je pro? Proti? 24 ke 23 bylo to předchozí hlasování. Nyní máme pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Nyní se dostáváme ke konsen, konsens, kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schválen. Něco odpadá tedy a budeme pokračovat číslem 16. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Kdo je pro pozměňovací návrh 16? Pro. Proti? Zdrželi se schválen. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Kompromis 2 pro proti, zdrželi se, je schválen. Teď se dostáváme ke dvěma stejným pozměňovacím návrhům, 89 a 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleny. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 20 pro, proti, zdrželi se, schválen. 21 pro, proti, zdrželi se, schválen. 90 odpadá tímto. Zkontrolujeme číslo 21. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Výsledek 32 pro, 25 proti, takže návrh je tímto schválen. 19. Odpadá tím se dostáváme k 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování o 91. Hlasovali všichni, končím hlasování. Výsledek 30 pro, 25 proti je schválen. 22, kdo je pro? Ano, číslo 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen 23 pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, musíme zkontrolovat elektronicky. Kontrolujeme 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Výsledek. S sociální demokraté mají o dva poslance navíc, o dva hlasující navíc. Takže teď ještě jednou hlasujeme o 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 25 proti, návrh, jeden se zdržel, návrh je schválen. Nyní se dostáváme k číslu 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 25 pro? proti, zdrželi se schválen 93 pro, proti, zdrželi se schválen 26 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 26 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 27 proti je schválen. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen 97. Tady máme oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Číslo 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Číslo 99. Zde máme oddělené hlasování po, na, po dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnuta. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Číslo 29. Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 101. Pro? Proti? Zdrželi se? Také přijat. Dostáváme se ke kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Teď číslo 4. Konsolidovaný návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Číslo 30. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schválen. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. Konsolidovaný eh, návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. Teď musíme hlasovat o čísle 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Číslo 31 odpadá, protože to už je obsaženo v konsolidovaném návrhu, a takže 110, kdo je pro, proti, strželi se, schválen. 32, zpravodaj, kdo je pro, proti, strželi se, schválen. 100, 113, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 114, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. Číslo 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. 119 pro, proti, zdrželi se, schválen, 120 pro, proti, zdrželi se, je schválen. Třicet čtyři, ne ještě 120. Takže 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je schválen. 121, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme ke konsolidovanému návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, je schválen. 124 teď. Pro? Takže 124, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Musíme zkontrolovat elektronicky. Číslo 124, elektronická kontrola. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 21 proti, takže tímto je návrh schválen. Číslo 36. Kdo je pro? Proti? Ještě, ještě jednou. 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Jasnou většinou schválen. 126. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 127. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schválen. 37 pro. Proti? Zdrželi se? Schválen. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 39 pro. Proti? Zdrželi se? Schválen. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 131 pro. Proti? Zdrželi se? Zajímavá konstelace a musíme to ale překontrolovat elektronicky, takže 101 třicítku zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. EPP má jednoho navíc, jednoho hlasujícího. Teď je to dobré, končím hlasování. 29 pro, 33 proti, takže návrh je tímto zamítnut. Teď se dostáváme ke konsolidovanému návrhu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat těsnou většinou. Zkontrolujeme ještě konsolidovaný návrh, na konsolidovaný návrh 7 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni kolegové? Končím hlasování. 33 pro, 28 proti. Takže důvěřujte předsedovi příště. 137, <laughs> kdo je pro? Ne, 134, pardon. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat elektronicky, nevidím dozadu. Takže 137, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 34 proti, zamítnut. 138, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnout. 139 pro, proti, Strželi se, přijat. 140 pro, proti, Strželi se, schválen. 141, kdo je pro? Proti, Strželi se, Zamítnut. Konsolidovaný návrh 8. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Je přijat. 146 a 147 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleny. 148 pro? Proti? zdrželi se, je schválen. Konsolidovaný návrh 9 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je přijat. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 45, pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. 152, pro? proti, zdrželi se přijat 153 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Konsolidovaný návrh 10 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se je přijat. Číslo 157 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 47 pro, proti, zdrželi se, zam... přijat. 156 pro, proti, zdrželi se, přijat. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 159 pro, proti, zdrželi se, přijat. 161 pro, proti, zdrželi se, přijat. 162 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Sto, teď 164 a 203 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 165 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 166 pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 167 pro, proti, Strželi se zamítnout 168 pro, proti, Strželi se zamítnout. Konsolidovaný návrh 11 pro, proti, Strželi se přijat. 48 pro, proti. Není to jasné. Zkontrolujeme elektronicky 8.40. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 59 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže příště to jasně dejte najevo, abychom nemuseli, neprodlužovali hlasování. Teď 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 173 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Konsolidovaný návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 176, 178, eh, pardon, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 182 pro, proti, zdrželi se, zam, přijat 183 pro, proti, zdrželi se, přijat 185 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 186 pro, proti, strželi se, přijat. 187 pro, proti, strželi se, přijat. 188 pro, proti, musíme zkontrolovat elektronicky. Není to jasné. Takže 188 kontrolujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. EPP. Zase jeden navíc. Takže tímto končím hlasování. 38 pro, 24 proti, takže schválen. 190. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 191. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 192. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 193. Chcete zkontrolovat 192, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 33 proti, takže je zamítnut. 193, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 194 pro? proti, zdrželi se, zamítnout 195 pro, proti, zdrželi se, přijat. 197, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout 198, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Schválen. Teď skočíme k 202, protože ostatní odpadají, takže 202, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 204, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 205, pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 50, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 206. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 207. Pro? Proti? je zamítnut, ale zkontrolujeme to elektronicky 207, protože to není jasné. Hlasovali všichni. EPP má zase jednoho navíc. Takže končím hlasování. 36 pro, 29 proti. Takže přijat Tady 211. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 210. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 212 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 213 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 214 pro proti, zdrželi se, přijat. 215 pro, proti, zdrželi se, přijat. 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 216 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. EPP má opět jednoho navíc, tak prosím, dávejte si na to pozor. Takže musíme znovu začít. Ještě jednou zahajuji hlasování. Znovu tedy zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 216. Hlasovali všichni. Ne, nevypadá to tak. Ještě chybí pět. Takže končím hlasování. 31 pro, 32 proti, takže zamítnut je na 217 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 218 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 219 rap zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 220, 222 jsou stejné, takže kdo je pro? Proti? Přijaty. 221, kdo je pro? Proti? Stršeli se? Přijaty. Nyní se dostáváme k přílohám. 223, kdo je pro? proti, strželi se přijat. 51 pro, proti, strželi se přijat. 52 pro, proti, strželi se přijat. 224 pro, proti, strželi se přijat. 53 pro, proti, strželi se přijat. 254 pro, proti, strželi se přijat. 55 pro, proti, zdrželi se přijat. 56 pro, proti, zdrželi se přijat. 57 pro, proti, zdrželi se přijat. 227 pro, proti, zdrželi se přijat. 228 pro, proti, zdrželi se přijat. 229 pro, proti, zdrželi se přijat. 230 pro, proti, zdrželi se přijat 58 pro, proti, zdrželi se přijat 59 pro, proti, zdrželi se přijat 231 pro, proti, zdrželi se přijat 232 pro, proti, zdrželi se přijat 233 pro, proti, zdrželi se přijat 60 pro, proti, zdrželi se přijat 234 pro, proti, zdrželi se přijat, 235 pro, proti, zdrželi se přijat, 61 pro, proti, zdrželi se přijat, 236 pro, proti, zdrželi se přijat, 237 pro, proti, zdrželi se přijat, 62 pro, proti, zdrželi se přijat, 238 musíme hlasovat O těch dvou společně 62 238, takže pro, proti, zdrželi se přijaty 239 pro, proti, zdrželi se přijat 63 pro, proti, zdrželi se přijat 240 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď se dostáváme k bodům odůvodnění, takže jedna pro, proti, zdrželi se, 65 pro, proti, zdrželi se, přijat 2 pro, proti, zdrželi se, přijat 66 pro, proti, zdrželi se, přijat 3 pro, proti, zdrželi se, přijat 67 <clears throat> pro, proti, Zdrželi se přijat 68, je tím pokryt 62, kdo je 9, teda pardon, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijat číslo 4, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijat 70 pro, proti. Zdrželi se přijat 71 pro, proti. Zdrželi se přijat 72 pro, proti, přijat pět pro, proti, strželi se přijat šest pro, proti, strželi se přijat sedm pro, proti, strželi se přijat osm pro, proti, strželi se přijat devět pro, proti, strželi se přijat deset pro, proti, strželi se přijat jedenáct pro, proti, zdrželi se, přijat. 73. Omlouvá se předseda, teď kompromis 13 nejprve samozřejmě, kdo je pro, kompromis 13, proti, zdrželi se, je přijat. 73 pro, proti, zdrželi se, přijat. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. O 78 pro, proti, zdrželi se přijat. Ne, ne, a omlouvá se předseda. Ještě jednou, aby nebylo žádné, žádné nejasnosti. 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže zamítnut většinou. Konsolidovaný návrh 14, kdo je pro? Proti? zdrželi se, je schválen. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které zprovádíme vždy elektronicky, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. EPP má opět jednoho navíc hlasujícího, takže prosím jeden z kolegů z EPP výměte kartu. Takže končím hlasování. 55 pro, 10 proti. Nikdo se nezdržel, takže srdečně blahopřeji kolegu Pale, Pale, kolegovi Paleckisovi ke schválení zprávy. Wir kommen jetzt zum Punkt A nyní se dostáváme k bodu 8. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung über... Takže budeme nyní hlasovat o zprávě na téma dopady těžby plynu a ropy z Břizlic na životní prostředí. Na půl minuty dávám slovo panu Sonikovi, eh, protože se ještě něco eh, na poslední chvíli upravilo v seznamu. Děkuji. Jenom jsem chtěl poprosit kolegy, protože máme pár změn v hlasovacím seznamu, aby dávali pozor a hlasovali podle toho, jak jsem eh, to doporučil. Děkuji za tuto úvodní poznámku a začínáme hlasovat o návrhu 46 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Dále konsolidovaný návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 54 pro, proti, zdrželi se. Není to jisté, ověříme. Elektronicky návrh 54, prosím, hlasujte. Všichni hlasovali? Výborně, končíme hlasování. 30 pro, 36 proti. Takže zamítnuto. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 65 pro. Proti. Dobře, ověříme. 65 elektronicky, prosím. 65 elektronické hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. EPP, prosím. Jednoho kolegu máte navíc. A teď se to týká i socialistů v tomto hlasování. Dobrá, teď je to v pořádku, ale EPP stále má ještě o jednoho navíc. Teď je to v pořádku. Končíme hlasování 40 pro, 25 proti. Takže přijato 66 pro, proti. Ověříme 66 eh, elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 32 pro, 27 proti, 6 se zdrželo, takže přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno teď je kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme tedy číslo 80 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Dobrá, končíme hlasování. 39 pro a 27 proti. Nikdo se nezdržel. Schváleno. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 84 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 86 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 88 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 89 pro, proti, zdrželo se 90 pro, proti, zdrželo se schváleno. Ověříme 90 elektronicky. Všichni hlasovali? 90 ověřujeme. Končím hlasování. 33 pro, 31 proti. Schváleno. 91 pro. 91 proti. Zdrželi se? Schváleno. 92 pro. <clears throat> Proti. Zdrželi se? Schváleno. 60 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 93 pro. Proti. Zdrželi se? Zdá se mi to být schválené. 94 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, dobrá. Ověříme pro jistotu 116 elektronicky. Prosím, hlasujte. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 32 pro, 35 proti, takže zamítnuto. Dostáváme se A sekretariát mi hlásí, že nějaké zařízení nefunguje. Nějaké hlasovací zařízení. 23 pro, 35 proti. Pozměňující návrh 116 byl zamítnut a dostáváme se ke kompromisu 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 127 pro, proti, zdrželi se, Schváleno těsnou většinou. 128 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 129 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 130 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 13 pro. Tedy kompromis 13 pro proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, nebylo to jasné. Ověříme 136 elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 17 pro, 49 proti, jeden se zdržel. Bylo to zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro. Dobrá, ověříme 139, prosím. Hlasujte elektronicky 139. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 34 pro, 32 proti, jeden se zdržel. Schváleno. 139 schváleno. 140 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 140. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 33 pro, 33 proti. Jeden se zdržel. Zamítnuto. 141 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 153 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 142 pro. 104 proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se. Není to jisté, ověříme 143 elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 34 pro, 32 proti. Jedno zdržení, takže schváleno. 144 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 145 je tam také ústní pozměňovací návrh od socialistů. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. 166, pardon, 146 se opravuje pan předseda. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155, ověříme 154 elektronicky. Všichni hlasovali? 154, Končíme hlasování. 29 pro, 34 proti, 3 se zdrželi. Zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 157 pro, proti,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 161 vypadává. 163 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 164 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 165 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 166 ověříme tedy 165. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 41 pro, 26 proti. Takže přijato. 165 je přijato. 166, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní pozněvací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Návrh 1. Elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 32 pro, 33 proti, zamítnuto. Návrh 2 pro, Proti? Zdrželi se? Nevidím to jasně, ověříme návrh dvě. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 33 pro, 31 proti, jeden se zdržel. Přijato. <clears throat> Trojka pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme trojku elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 35 pro. Přijato. Návrh 4 pro proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení, kompromis 1 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, ověříme třináctku elektronicky. Takže končíme hlasování. 16 eh, pro. Eh, prosím tedy kolegy, aby jasně zdvíhali ruce. Toto bylo zamítnuto. Čtrnáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Patnáct pro Ověříme čtrnáctku elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 31 pro, 33 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. 15 pro, proti. Ověříme také elektronicky. Všichni hlasovali, končíme hlasování. 33 pro, 32 proti. Přijato 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 33 pro, 33 proti. Tedy zamítnuto. Konsolidovaný pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 24 pro. Proti? Zdrželi se? Není to jisté, ověříme 24 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 34 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se. 26 ověříme elektronicky. Není to jasně viditelné. Končím hlasování. 15 pro, 50 proti, jeden se zdržel. Vážení kolegové, prosím, zvedejte jasně ruce. E, nebudeme ztrácet čas e, elektronickým hlasováním. 27 pro, proti, zdrželi se. Nebylo to jasné, ověříme 27. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 35 pro, 29 proti, jeden se zdržel. Přijato. pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti,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 45 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Návrh 1. Jenom druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2. Ne, to je v kompromise. Takže trojka, prosím. Pro,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 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 1 Jury pro, proti. Ještě jednou prosím, pozněvací návrh 1 a za Jury pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě z Jury pro, proti,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 A nyní prosím hlasujeme závěrečně elektronicky o celém textu. Zpráva z vlastní iniciativy, takže jen jedno elektronické hlasování. Zahajuji, prosím, hlasování. Hlasovali už všichni? Končím hlasování. 63 pro, 63 pro, jeden proti a jeden se zdržel. Takže mm, blahopřeji zpravodajovi. A nyní prosím bod 17. Eh, pan Kavenbach. Kadenbach. Začneme hned, abychom nestráceli čas. Máme 97, 104 vlastně návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozněvací návrh 1. 100. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? budeme hlasovat elektronicky o pozněvacím návrhu 100. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 102. Pro? Proti? zdrželi se, přijato 103 pro, proti, zdrželi se, přijato 105 pro, proti, zdrželi se, přijato 10, eh, zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato 106 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, přijato 109 pro, proti, zdrželi se, přijato 110 pro, proti, zdrželi se, přijato 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 111 pro, proti, zdrželi se, přijato 11. Kdo je pro?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 pověříme. 116. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. 20 pro, 37 proti. Takže výraznou většinou zamítnuto. 117, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 13, zpravodajka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se. Přijato 118. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato 120 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15 pro Proti. Hlasovalo jenom pět lidí zjevně, takže budeme muset hlasovat ještě jednou. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 121. Pro. Proti. Zdrželi se. Není to úplně jasné, prověříme. 120 121. Budeme hlasovat elektronicky. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. 28 pro, 31 proti. Zamítnuto. to. 122, kde je pro? Proti.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 zdrželi se, přijato. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 to bylo staženo, 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22. To odpadá. Tím pádem se dostáváme k 126, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, kdo je pro, proti, 128 prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. 33 pro, 23 proti. Takže schváleno. 129. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 130. Kdo je pro? Proti Zdrželi se přijato. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 25. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Nebo ověříme? Dobrá, ověříme. Zahajuji hlasování. Odhlasovali jste? Chybí nám ještě hlasy čtyř kolegů či kolegyň. Uzavírám hlasování. 32 pro, 26 proti, jeden se zdržel, přijato. Pojďme dále. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme elektronicky ověřit zahájí hlasování. Pozněvací návrh 133. Má to dohlasováno? Uzavírám hlasování. 46 pro, 11 proti. Tím pádem schváleno. Nyní 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 27. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky. 27. prosím. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 44 pro, 13 proti,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 zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uvěříme elektronicky, chcete-li. Odhlasovali jste. Uzavírám hlasování 51 pro 7 proti. nikdo se nezdržel. Takže zdvíhejte občas ruky, i když jste pro, aby to bylo jasné. Bylo to přijato. 137, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. 137. Ještě jednou elektronicky. Má to dohlasováno? o 137. Uzavírám hlasování. 34 pro, 25 proti. Přijato. 31 od zpravodajky, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 32 od zpravodajky, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 138 pro, proti zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 plus, bylo staženo, 37 s ústním pozněvacím návrhem od zpravodajky, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 140 bylo staženo, 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, pro ověříme, 38 elektronicky na žádost, má to odhlasováno. Uzavírám hlasování. 33 pro, 24 proti, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti, zdrželi se přijaté 141 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato 142 pro, proti, zdrželi se přijato 143 pro, proti, zdrželi se přijato. 144 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 145 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 a 147 pro, proti, zdrželi se přijato. 146 Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 44 pro. Proti? Zdrželi se přijato 45. Proti? Zdrželi se přijato 148 pro. Proti? Zdrželi se. Teď jest nemusíme to ověřit pardon, u 149 jsme. 149 ověříme elektronicky, uzavírám hlasování. 31 pro 29 proti přijato. 150 pro, proti zdrželi se přijato. 46 pro, proti zdrželi se zamítnuto ale musíme to ověřit. Ověřujeme, uzavírám hlasování. 27 pro 32 proti. Zamítnuto 151 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 47 pro. Musíme ověřit 151. Poprosím o jasné hlasování, jasné zvedání rukou. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. 32 ku 28 přijato. 47 od zpravodajky, kde je pro? Proti zdrželi se, přijato 152 pro, proti, zdrželi se, přijato 153 pro, proti, zdrželi se, přijato 154 pro, proti, zdrželi se, přijato 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 odděleno první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 a 162 spolu pro, proti, zdrželi se přijato 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 161 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto šedesát čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto šedesát pět nebo radši to ověříme 164. Zahajuji hlasování. Odhlasováno. Uzavírám 40 19. Takže jasně přijato. 40 pro 19 proti. 165 pro proti Ověříme 165. Nebylo to jasně vidět. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 28 pro, 28 proti, zamítnuto. 166 ve dvou částech. 166 to je. Budeme hlasovat ve dvou částech. První část bude pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 167 odpadá. 168, 169 a 170 blokově pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 bylo staženo, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. 173. 172 musíme ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování 21 ku 33, takže zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 5. Jenom ta druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato 176. Pro? Proti zdrželi se přijato. Radši to ověříme. Chce to někdo ověřit? Dobrá. 176 elektronicky. Máme hlasováno. Uzavírám hlasování. 31 pro 25 proti. Přijato. 52. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 178 pro. Proti, zdrželi se zamítnuto 179 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 53 pro, proti, zdrželi se přijato 54 pro, proti, zdrželi se přijato 180 pro, proti, zdrželi se přijato 182 pro, proti, zdrželi se přijaté 108, pardon, 55 pro, proti, zdrželi se přijato 184 pro, proti, zdrželi se přijato 56 pro, proti, zdrželi se přijato 185 A budeme ověřovat. Od, máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 28 ku 28 zamítnuto. Teď 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 57 pro 185 ověřujeme. Dobrá, máte odhlasováno. Tři nám chybí. Uzavírám hlasování 27 ku 33. Zamítnuto. 57. je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 186 pro proti, zdrželi se přijato 58 pro, proti, zdrželi se přijato 188 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Musíme ověřit 188. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 36 pro, 25 proti. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se přijato, 189 pro, proti, zdrželi se přijato, 60 bylo staženo, 190 pro, proti, zdrželi se Přijato. 191 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 61 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 192 pro. Proti. Ještě jednou 192. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 62 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 193 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 194 pro. Proti. Zdrželi se Přijato. Budeme uvěřovat. 194. zahajuje hlasování. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování. 17 pro, 44 proti. Takže skutečně jasně zamítnuto. 195 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď blokově 9, 66, 67, kde pro, proti, zdrželi se, přijato teď. Od 209. 209, kde je pro? Proti, zdrželi se přijato 70. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 71. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 210 pro, proti, zdrželi se, přijato 211 pro, proti, zdrželi se, přijato 212 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 a 214 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 213 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 215 pro, musíme ověřit 213. Má to dohlasováno. Elektronicky hlasujeme. SAD má jeden hlas navíc. Uzavírám hlasování 38 pro, 21 proti, přijato. 215 pro, proti, zdrželi se. Přijato 216 pro, proti zdrželi se. Přijato 217 pro, proti zdrželi se. Přijato 218 pro, proti zdrželi se. Přijato 219 pro, proti, zdrželi se přijato, 220 pro, proti, zdrželi se přijato, 221 pro, proti, zdrželi se přijato, 222 pro, proti, zdrželi se přijato, 223 pro, proti, zdrželi se přijato, pardon, zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se Není to úplně jasné, ověříme 73. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování 25 eh, pro 32 proti, zamítnuto. 224 pro proti, zdrželi se, přijato 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 226 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme 226 elektronicky, má to hlasováno, uzavírám hlasování. 13 pro, 46 proti, zamítnuto. Sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, musíte pořádně hlasovat. 75 elektronicky. Má to odhlasováno? Uzavírám hlasování. 31 pro, 28 proti. Přijato. Sedmdesát šest pro, proti, zdrželi se přijato, sedm pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 1, Petra pozdělce návrh 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. 84, totež 83, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, elektronicky budeme hlasovat o 83. Hlasovali jste všichni. Uzavírám hlasování 33 pro 26 proti. Přijato 85 pro, proti, zdrželi se, přijato 86 pro, proti, zdrželi se, přijato 87 pro, proti, zdrželi se, přijato dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pojďme dále. Osmička. Ta odpadá. Tím pádem můžeme hlasovat o celém stanovisku a to elektronicky. Elektronické hlasování zahajuji. Je odhlasováno. Uzavírám hlasování. 30 pro, 11 proti. Tím 18 se zdrželo. Tím je to přijato. Blahopřeji. Paní Karenbach, děkuji za vaše úsilí a nyní pojďme dále. Zpráva Jorgenson. Pozměňovací návrh 65. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Konsolidovaný eh, návrh 1 pro, proti, zdrželi se, je přijat. 66 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní se dostáváme ke konsolidovanému návrhu 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je přijat. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. Pod, dále celá řada odpadá návrhu a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je zamítnut. Konsolidovaný návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat zkontrolujeme elektronicky konsolidovaný pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. 34 pro, 25 proti, takže návrh je přijat. Dostáváme se k číslu 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? z 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh je zamítnut. 93. Kdo je pro? Zkontrol- Chcete zkontrolovat 22? Dobře, takže elektronická kontrola. Hlasovali všichni. 20, o 22. Končím hlasování. Výsledek 24 pro, 37 proti, jasně zamítnut. Nyní 93, kdo je pro? Proti, strželi se zamítnout. 94 pro, proti, strželi se zamítnout. 95 pro, proti, strželi se přijat. Teď konsolidovaný návrh 3, první část, kdo je pro? Proti, strželi se přijat. Konsolidovaný návrh 3, Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je přijat. Nyní odpadá celá řada návrhů a skočíme k pozměňovacímu návrhu 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je zamítnut. 109. Kdo je pro? Přija- proti? Zdrželi se, zamítnut. Návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Konco- dostáváme se ke konsolidovanému návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Skočíme teď ke konsolidovanému návrhu 6, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat konsolidovaný návrh 6, druhá část pro, proti, strželi se, je přijat. Teď skočíme zase k sedmičce, konsolidovaný návrh sedm, kdo je pro, proti, strželi se, je přijat. A dále pokračujeme číslem 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 34 pro, proti, zdrželi se, za, přijat. Teď 50, 149. Posledně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 53, kdo je pro? Ne, 35, omlouvám se, pro, přijat. Teď máme Blok 36, 42, 43, 61. Budeme o nich hlasovat en blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Musíme zkontrolovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže ten blok byl zamítnut. Teď se dostáváme k číslu 44 pro. 150 tedy očí. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 150 pro. Proti. Elektronicky musíme zkontrolovat. Myslím si, že je zamítnut, ale zkontrolujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37 pro, 24 proti. Dobře, že jsme to zkontrolovali, je přijat. Teď unblock 151, 153, 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnout. 152 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 38 pro? Proti? zdrželi se, je zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se, přijat. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Číslo 40 pro, proti, zdrželi se. Návrh je, není to jasné, Zkontrolujeme elektronicky 40. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 31 proti. Takže jeden se zdržel, takže návrh je zamítnut. Číslo 41 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 156 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 157 pro, proti, zdrželi se, přijat 158 pro, proti, zdrželi se, přijat 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijat 45 pro, proti, zdrželi se, přijat 48, kdo je pro? proti, Drželi se zamítnout 52 pro, proti, zdrželi se zamítnout 3 pro, proti, zdrželi se přijat 50 pro, proti, zdrželi se přijat 51 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. Padesát tři pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 55, čtyři pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Padesát osm pro, proti, zdrželi se, zamítnout. osm Zkontrolujeme 8.50 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je zamítnutý. Os, takže 8, kdo je pro, proti, strželi se přijat. 60 pro, proti, strželi se přijat. 59 pro, proti, strželi se zamítnut. 11 Chcete zkontrolovat číslo 59? Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti, jeden se zdržel, takže je zamítnut. Dostáváme se k 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se přijat 64 pro. A odpadá. Šel jsem příliš rychle, takže se dostáváme ke konečnému hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro 16 proti 12 se zdrželo srdečně. Blahopřeji zpravodaj Danu Jorgensenovi nyní se dost musíme postupovat dál, protože nás to tak baví. Teď se dostáváme k finančním výhledům. Kolegyně Matias je zde pravodajkou pozměňovací návrh 1 pro. Proti zdrželi se přijat 2 pro. Proti zdrželi se přijat 3 pro. Proti zdrželi se přijat 4 pro Hlas kontrolujeme trojku. Dobře, elektronická kontrola. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 29 pro, 28 proti, takže je těsnou většinou přijato 4 pro, proti, zdrželi se, je přijata 5 pro, proti, strželi se zamítnout šest na, ve dvou částech. První hlas. Zkontrolujeme číslo pět tedy elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 50 pro, 6 proti. Takže s velikou většinou přijato. Dostáváme se k šestce ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Sedm pro, proti, zdrželi se, přijata. Osm pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Hlasujeme elektronicky o osmičce. Hlasovali všichni. S a D jeden navíc. Jeden hlasující. Takže 29 pro, 27 proti, dvě se zdrželi, takže je přijat. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Zkontrolujeme jedenáctku elektronicky. Hlasovali všichni, konec hlasování. 34 pro, 21 proti, 1 se zdržel, takže přijato. Konsolidovaný návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, 17 pro, proti, drželi se, přijat. 19 odpadá, 18 odpadá, 22 Gerbranden, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Není to jasné, musíme zkontrolovat elektronicky 22. Hlasovali všichni, končím hlasování.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 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, za, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, je přijat 31 pro, proti, zdrželi se, přijat 33 pro, proti, zdrželi se, přijat 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 38 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, musíme zkontrolovat elektronicky 8.30. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Výsledek 41 pro, 19 proti, takže přijat. Další je konsolidovaný návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 43 pro, proti, Zdrželi se přijat. 45. Chcete zkontrolovat, takže zkontrolujeme 43 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijat. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Musíme zkontrolovat.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 Hlasovali všichni, končím hlasování. 14 pro, 45 proti, takže zamítnu to jasně. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 55 pro, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 57 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 58 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 59 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 60 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 61 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 62, 63 Hlas kontrolujeme na šedesátku elektronicky. Zahajuji hlasování k 61. Hlasovali všichni. 61. Teď hlasujeme. Postěňovací návrh 61, elektronická kontrola. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 24 proti, 6 se zdrželo, přijato. 62, 63 společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 64 odpadá, 65 pro, proti, zdrželi se, přijat. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 68 pro. Proti, zdrželi se, přijato. Teď hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Srdečně blahopřeji zpravodajce velkou většinou byla zpráva takto přijata, protože nám to dělá takovou radost a tak nás to baví, tak pokračujeme v textu a nyní Linda McEwen, prosím. Uh, Já mám jen faktickou připomínku. Uh, ty, um, uh, to hlasování nás trošku plete tady v té zelené a červené pro a proti. Jsme zvyklí, že zelená znamená ano a červená znamená ne. Já jsme, my jsme rádi, že to zařízení vůbec funguje, takže musíte si dospomenout, takže jsme tady přijali eh, jiný postup, protože jsme měli trošku problémy s tím zařízením, ale nicméně děkuji za tuto připomínku. Zwar so EFSA Amendment 1 in eh, Absolutorium. Nyní prosím, eh, o tom hlasujeme návrh číslo 1 ve třech částích. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh dvě pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tři ve dvou částech pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest se stahuje, sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 eh, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdrželi se, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní elektronicky hlasujeme na závěr o celém textu. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 44 pro, 4 proti, 8 se zdrželo. Tím je absolutorium pro EFSU schváleno. Děkuji zpravodajce paní Jutě Hauk a nyní pokračujeme rychle dál absolutorium EMA a jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět pro, ústní pozměňovací návrh, Ústní pozměňovací návrh tam je, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 bylo stáhnuto, tak tedy 8 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 bylo stáhnuto, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Nyní hlasujeme elektronicky na závěr o celém textu. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 48 pro, 7 proti, jeden se zdržel. Děkuji Jutě Haug za její práci a není další agentura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 Jeden se zdržel, pět proti. Je to tedy přijato. Děkuji vám, vážení kolegové, za disciplinované hlasování a protože to bylo tak zajímavé, v 15 hodin budeme v hlasování pokračovat. Dobrou chuť.